je situace ještě horší. Co řekneme Maďarům, kteří nepatří k této dvoutřetinové většině? I po příštích volbách v Maďarsku budeme mít situaci, že další zvolená většina nebude mít možnost tyto zákony změnit a stáhnout zpět. A mě je velice líto, že my odhlížíme od problému a vlastně zde postáváme se založenýma rukama a nic neděláme. Děkuji za kue, pan Taváreš, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. V naš-